przewodniczący! Vítám e, všech państw. Vítám všechny. Prosím, posaďte se. Please take your seats. Prosím, posaďte se, kolegové. Otvírám Zahajuje zasedání přerušené 23. září 2010. Protokol zasedání z 23. září je dostupný ve vašich materiálech. Máte k tomu nějaké připomínky? Nevidím žádné připomínky k zápisu, takže zápis byl tímto schválen. A nyní vám dám tři informace. Prosím o pozornost pondělí v Maďarsku došlo do nejhorší katastrofy v této vesnici. Došlo k tomu, že se začalo vylévat červené bahno, které zaplavilo rozsáhlé území. Tři osoby přišly o život. Jménem Evropského parlamentu vyjadřujeme svou solidaritu s rodinami obětí a s rodinami poškozených. Prosím vás, kolegové, kolegyně, zítra je čtvrté výročí zavraždění Anny Politkovské. Jak si vzpomínáme, věnovala svůj život eh, boji za lidská práva na Kavkaze. Víme, jak je důležité v každé společnosti nezávislá novinářská činnost. Ona bojovala za svobodu slova a my jsme ji uctili tím, že jsme její jménem nazvali jeden sál zde v Bruselu. Musíme si připomenout také Natali Estemirovou, Anastázii Barburovou, to jsou zase právníci, obhájci lidských práv, Stanislav Markelov, Sergej Marnický a celou řadu dalších. Odpovědní za jejich smrt nebo ti viníci nebyli žádným způsobem postiženi. A my apelujeme na ruskou vládu, aby ukončila tuto beztrestnost v této oblasti na Kavkaze. października 10. října je Mezinárodní Den boje proti trestu smrti. Obnovuji výzvu Evropského parlamentu k tomu, aby ve všech zemích světa bylo vydáno memorandum na vykonávání trestu smrti. Smrt nikdy nemůže být aktem spravedlnosti. Přijímáme tedy změnu v tomto smyslu v takových zemích, jako je třeba Barma a tak dále, ale v takových zemích, jako je Japonsko a Spojené státy se pořád ještě konají tresty smrti. Věříme, že veřejná debata v těchto zemích eh, napomůže změně této situace. Nicméně především je nutné, aby se bojovalo proti trestu smrti v takových zemích, jako je Čína nebo Irán. Apelujeme na vlády těchto zemí, aby ukončili tyto praktiky. E, proszę Państwa, otrzyma... Od e, skupiny EPP jsem dostal nominace do parlamentních výborů a meziparlamentních delegací. Seznam těchto nominací bude v zápisu k tomuto zasedání. Pokud nebudou do té doby předloženy žádné námitky, tak to bude považováno za přijaté. A nyní, dámy a pánové, přistoupíme k pořadu jednání. Dnes a zítra budeme tedy zasedat v průběhu dvou dní. Navrhl bych následující změny po dohodě s politickými frakcemi. Jedná se o velkou většinu politických frakcí, která předložila návrh na tyto změny. Zde jsou tady tyto změny. Středa. Jedná se o doplnění nového bodu na pořad jednání. Bylo by to prohlášení Rady a komise ohledně sociálních ustanovení Lisabonské smlouvy. Bude to probíhat eh, po společné rozpravě o biologické rozmanitosti. Druhý návrh Tak nejprve, jestli souhlasíte. Ústného v kontenerů utracených na moři i odškodov. Otázka k ústnímu zodpovězení, která se týká kontejnerů ztracených na moři, bude odstraněna z pořadu jednání. A teď tedy zítřek, čtvrtek, navrhujeme, že by se začalo hlasovat v 11.30 a druhý návrh se týká vypuštění z programu rozpravu ohledně zprávy pana Maňky o rozpočtu 2 lomeno 2010 část 2. Proč? Rada nepřijala stanovisko k této záležitosti, takže rozprava nemá žádný smysl. Máte tedy tyto návrhy, můžete se k ním vyjádřit. Eh, Pokud tedy nějaké námitky máte, je právě teď ta vhodná chvíle. Paní kolegyně wortmann kohl požádal o slovo, prosím. Eh, Pane předsedo, EPP vždy vítá dobrou a e, dohloubky jdoucí diskuzi o sociálních otázkách během plenárních zasedání. Ale takováto diskuze musí být dobře připravena. A to je také důvodem, proč původně bylo na konferenci